října um, zkoumal mandát pana Jasenko Selimoviče a došel k závěru, že eh, je platný a to od 30. září a já navrhuji, aby byl takto stvrzen. Jsou proti tomu námitky, nikoli tedy platnost tohoto mandátu je tímto